Juarici a Baunce eh, parlament bere na vědomí uprázněné křeslo, počínaje 28. únorem 2018 podle toho, jak nás informovali příslušné národní orgány. Také jsem od skupin SAD a ALDE dostal